welcome everyone. The constitutive meeting of the economic and Dobrý den, vítám vás všechny na našem prvním ustavujícím zasedání výboru ECON. Naši členů, včetně pana Hokmara, karty, která je náhradnici a pána Steva Olfa z EFD, kteří nám oznámili, že se nebudou moci zúčastnit dnešního setkání. Oznámili to na sekretariát a vidíme, že ALDE nominovalo čtyři členy. řádu našeho výboru může tato skupina mít čtyři, čtyři hlasy. To znamená, že zde máme 60 členů kteří budou moci hlasovat dneska odpoledne. Sekretariát byl rovněž informován o následujících náhradnici, kteří budou hlasovat dneska odpoledne. Budu číst tato jména EPP. Pan Len Kadek, který nahradí pana Dariuša Rosatého za EPP. Pan Zariuš Volský nahradí pana Gunara Hokmarka, za ALDE to bude pan Nils Torvens, který nahradí pana tendera. Za zelené to bude pan Raymond, který nahradí pana Scotta Kata. Za socialisty pan Tio Sanji, který nahradí pana Alfreda Sanu. Za socialisty paní Isabela de Monte nahradí pan na Renata Sora. A ještě pan Danu Kladien Funčulika, který nahradí pani, paní Almelis Doc. A nyní, dámy a pánové, budeme volit předsedu výboru. A nyní ověříme, že máme kvórum, že máme kvórum pro hlasování, to znamená, potřebujeme 15 členů, kteří budou zastupovat jednu čtvrtinu všech členů a vidíme jasně, že toto kvórum máme k dispozici. A nyní pokud je o nominace. Nominace na post předsedy. Paní Ferejda je první. Děkuji za slovo. Pane předsedo, za SAD bych ráda navrhla Roberta Gualtieriho na post předsedy výboru Ekon. Souhlasí kandidát s touto nominací? Děkujeme, pane Gualtieri, říká pan předseda. Čili. Nyní, jestli jsem to správně pochopil, můžeme prohlásit pana Gualtieriho předsedou našeho výboru. A nyní vás poprosím, pane kolego, abyste přišel mezi nás. Děkuji, milí kolegové, milé kolegyně, je to skutečně pro mě veliká čest a nyní to bude hlasování na následující nominace na post prvního místo předsedy. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abychom vám poblahopřáli k tomuto postu vašemu a za IPP e dovolte na post prvního místo předsedy bychom na rádi navrhli našeho přítele Markusa Ferbera. Děkujeme. Nevidím se žádné další kandidatury, žádné další návrhy. Akceptuje kandidát tuto nominaci? Výborně. A nyní prosím, abyste přišel rovněž zde mezi nás. A nyní je to volba druhého místo předsedy. Poprosím o nominace. Děkuji, pane předsedo. Za SAD skupinu bych ráda navrhla Petra Simona za, na tento post druhého místo předsedy. Děkujeme, jsou nějaké další návrhy? Není-li tomu tak? Nebo ano? Ano, tak ano, výborně, akceptuje to pan Simon. Výborně, všichni kandidáti samozřejmě vyplnili i deklaraci o finanční zájmy, včetně mě. A nyní je to volba třetího místo předsedy. Prosím o nominace na tuto pozici, na tento post třetího místo předsedy. Ano, za EKR navrhujeme pana Benta Luka. Děkujeme, říká pan předseda. Máme ještě nějaké jiné protinávrhy? Ano, prosím, ano, omlouváme se ještě my. Jestli dovolíte, na základě našeho vnitřního řádu prosím o tajné hlasování u této nominace. Ano, na základě našich vnitřních pravidel, ovšem ale tento požadavek musí podpořit deset členů, deset členů našeho výboru musí podpořit tuto žádost. Dobře, říká pan předseda, to znamená, budeme hlasovat tajně. Čili pravidla. Elektronicky budeme hlasovat, čili poprosím aby všichni členové si připravili elektronické hlasovací karty, aby je použili při hlasování. Budou moci říci ano nebo ne. Zelený, knoflík ano, červený ne. Prosím, abyste se všichni na to podívali. Prosím. Já bych se chtěl představit, jsem nový v Evropském parlamentu a rád bych se před hlasováním představil. novému parlamentu bych se tedy rád představil, než bude zahájeno hlasování, pane předsedo. Eh, Na základě našich pravidel se nepředpokládá žádná rozprava u tohoto setkání. Jde pouze o volbu předsedy a místo předsedy. Samozřejmě, že můžete samozřejmě vznést takový požadavek, ovšem nyní budeme postupovat už tak hlasování. Paní Ferejda, ano, pane předsedo, je zde mnoho nových členů, jde o tajné hlasování. Poprosím, aby jsme alespoň otestovali hlasovací systém, tak aby všichni viděli, jakým způsobem se hlasuje, jak se hlasuje, jak to bude probíhat. Vážený pane předsedo, Jestli dovolíte, procedurální postup. Pan kolega Luka byl nominován za kandidáta. Socialisté požádali o toto tajné hlasování, zda vůbec teda jde o dobrého nebo špatného kandidáta. Ano, možná by měl náš kandidát alespoň možnost dvou minutek vysvětlit, proč to je to dobrý kandidát. Myslím si, že poté bychom mohli okamžitě teda eh, hlasovat. Čili mm, já bych, dobu, já bych poprosil, aby měl náš kandidát možnost alespoň těchto dvou minutek představit se, proč si myslíme, že by to je dobrý Prosím, pane Luko, máte dvě minuty maximálně na prezentaci vaší kandidatury. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Bernd Lucke. jsem profesorem makroekonomie, tedy hospodářských věd se specializací na konjunkturu a ekonomický růst na univerzitě v Hamburku. Jsem tedy politikem teprve krátký čas v Německu jsem vlastně založil s alternativou pro Německo novou stranu, protože jsem měl určitý kritický pohled na evropskou krizi, lišící se od jiných stran v Německu. Slyšel jsem nyní, že záměrem některých frakcí je tedy zablokovat moje zvolení a proto jsem si chtěl vzít slovo, abych se tedy mohl poslancům představit, tak aby v rámci tajného hlasování mohli se svobodně rozhodnout. Domnívám se, že důvod pro negativní hlasování proti mně není ani v nějakém osobním vztahu ani si myslím, ne, nemyslím si, že by byly pochybnosti v mé ekonomické eh, moukou eruduci, ale důvod je v tom, že jsem jiného názoru, mám jiný názor na evropskou krizi než většina v tomto parlamentu. Já bych chtěl svůj postoj krátce vysvětlit. Domnívám se, že euro je měna, která evropské podpořila Eh, evropský, evropské hospodářství i v průběhu krize, eh, protože docházelo také eh, k určitým pnutím a problémům z hlediska konkurenceschopnosti. Prosadilo se to také kombinací politiky úsporných opatření a poli, politiky rozšířeného poskytování úvěru s ochranným deštníkem. Já se domnívám, že není možné s politikou úsporných eh, opatření. Prosím, předseda, prosím, už se chýlí dvě minuty ke konci. Domnívám se, že vysoká nezaměstnanost a eh, důsledky politiky úsporných opatření jsou právě důvodem rozvoje evropské krize a já bych právě chtěl poslancům říci, že samozřejmě eh, Evropská centrální banka nebo eh, ostatní instituce eh, je, jsou zde vlastně fondy, které budou poskytovány a toto jsem se tedy chtěl předsednictví sdělit. Děkuji. Thank you, Mr. Luke. Now... Děkujeme, pane Luke, a nyní můžeme hlasovat. Myslím si, že nejprve teda otestujeme hlasovací karty a hlasovací zařízení, celý postup. A ještě paní Gulár má slovo, procedurální poznámka. Ano, já jsem pouze chtěla říci, že jsme měli možnost eh, tohoto vystoupení. Ovšem, například my jsme několikrát zde již vedli takový boj i v našem výboru, tak aby tyto orgány byly trošku genderově vyvážené a rovněž ta geografická rovnost by zde měla být trošičku zastoupena. Pan předseda, bohužel zde nemáme možnost žádné rozpravy, debaty, nemáme takovou možnost na základě našich pravidel. Musíme nejprve otestovat hlasovací zařízení a poté budeme hlasovat, takže prosím, aby jsme zahájili toto testování. Toto je pouze test, pouze, pouze to ověříme, takže můžete opravdu prostě jak chcete hlasovat. Dobře, chcete, aby ten test teda proběhl? Dobře, takže to proběhne teda tajně, tento testovací, toto testovací hlasování. Prosím, hlasujeme nyní. Je to pouze test, prosím, pouze, pouze ověříme, pouze ověříme, že to funguje. Dobře, všechno souhlasí počty nám souhlasí. Jeden člen za EPP je navíc, jeden navíc, teď je to už v pořádku. Jeden za SAD navíc. Prosím jednoho z SAD, prosím, abyste se odpojili. Ještě pořád, pořád máme o jednoho člena z SAD navíc. Prosím socialisty, aby to vyřešili. Máme zde 17, 17 hlasujících a měli bychom mít pouze 16. Možná nepočítáte předsedu do toho? Čili prosím jednoho náhradníka. Prosím, říká pan předseda, aby SAD to vyřešili, to znamená, mají o jednoho navíc. Dobře. A nyní teda skutečné hlasování. Ti, Aha, pardon. Ti, kdo jsou pro tohoto kandidáta, zmáčknou zelené tlačítko, ty, kdo jsou proti, zmáčknou červené. Takže vlevo a vpravo. Vlevo ano, vpravo ne. Prosím, hlasujeme nyní. Končím hlasování. 21 pro, 30 proti, 6 se zdrželo. To znamená, že kandidáta jsme na tento post nezvolili. Nyní navrhuji, abychom teda postrželi toto hlasování tak, abychom to odložili, aby politické skupiny to mohly ještě jednou zvážit, čili odložíme toto hlasování na post třetího místo předsedy. Budeme o tom to postu hlasovat na začátku dalšího setkání v pondělí ve Štrasburku.